per rispetto del diritto di riservatezza che eh, la riunione eh, sarà trasmessa e in... Chtěl bych vás upozornit, že toto jednání je živě přenášeno na internetu. Máme tady s námi místo předsedu komise Maroše Ševčoviče a já bych rovnou mu chtěl dát slovo A chtěl bych přeskočit také sdělení předsedy. Ale ještě tady máme nějakou poznámku k pořadu jednání? Ano, děkuji, pane předsedo. Jenom stručná věcná poznámka. Bod číslo 9 zítřejšího jednání, tak zatím jsme k tomuto bodu neobdrželi žádné dokumenty a chci se zeptat, kdy budou k dispozici. Děkuji. Sì, grazie. Il punto 9... Ano, eh, bod číslo 9 nemá žádné podprůvodné dokumenty, tam bude jenom ústní prezentace. Ricordo che la parte più importante di questa nostra eh, Nejdůležitější částí tohoto jednání je vystoupení místo předsedy komise Maroše Ševčoviče, který s námi eh, povede dialog o strukturovaném dialogu o pracovním programu komise. A dále k nám zavítá další komisařka, nebo respektive také místo předsedkyně komise Vivien Redingová. Tudíž já nemám žádná další sdělení a rovnou dávám slovo panu místo předsedovi Ševčovičovi, kterému děkuji, že k nám zavítal a stejně tak velice děkuji všem ostatním, kteří jsou připraveni k dialogu. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za ta milá slova a za to milé přivítání a pozvání do vašeho výboru, abychom zde vedli tento strukturovaný dialog protože vidím, že je zde jednoznačná vůle zlepšování vztahu mezi Evropským parlamentem, a Evropskou komisí a také se to odráží v rámci toho rámcové dohody mezi našimi dvěma institucemi. Když jsme hovořili o tom, co by bylo nejlepší náplní dnešního strukturovaného dialogu, tak jste mi navrhli tři body, k nímž se za chvilku dostanu. Za prvé, nadcházející legislativní návrh týkající se evropských politických stran, za druhé vztahy nebo vazby s národními parlamenty a za třetí, třetí bod, nový e, nástroj na něm společně pracujeme ve snaze zlepšit evropskou demokracii a evropský život, a to sice Evropská občanská iniciativa. Takže jestliže dovolíte, pane předsedo, rovnou přistoupím k bodu o politických stranách. Jak víte, toto téma bylo nedávno předmětem velké publicity a již na tom nějakou dobu pracujeme, přičemž já si velice vážím vztahů a e, spolupráce s paní Janaku, která vypracovala zprávu o evropských politických stranách v loňském roce. Od veřejnění této zprávy na tomto návrhu velmi intenzivně pracujeme a myslím, že všichni se shodneme na tom, že se musíme ze všech se snažit zvýšit viditelnost, uznání a efektivní fungování evropských politických stran. Toto nařízení by mělo být vnímáno jako důležitý krok pro další posílení evropské demokracie, eh, jako možnost zvýšit účast evropských voličů v evropských volbách a také zvýšit důvěru evropských občanů v práci našich institucí. Takže za prvé eh, po takto jasném politickém vyjádření ze strany komise bych vás chtěl ujistit, že komise zvažuje navržení evropského právního statusu pro evropské politické strany. A s tím by souvisely také minimální požadavky na status stran a obecná ustanovení týkající se zprávy a řízení a vnitřní stranické demokracie. Za druhé, jak jsme již řekli v minulosti, rovněž jsme se shodli na potřebě přizpůsobit finanční nařízení. Komise zastává ten názor, že fungování grantového systému nevyhovuje našim politickým stranám a že bychom mohli vytvořit nějakou oddělenou položku pro strany ve finančním nařízení. Eh, z toho by vyplývaly další změny, jako závazky v oblasti spolufinancování, roční pracovní program a také pravidlo neziskovosti. To vše by se stalo zbytečné. Zvýšení flexibility by dle mého názoru mělo být vyváženo ustanoveními na posílení povinností v oblasti účetnictví a podávání zpráv, přísnější kontrola toho, jak jsou vynakládány soukromé zdroje a zdroje EU, zvýšení transparentnosti a také zavedení přiměřených sankcí v případě porušování. Velice oceňuji snahy parlamentu v oblasti transparentnosti v této konkrétní části nařízení. Dále bych také chtěl zdůraznit, že tento reformní balíček Eh, by měl obsahovat dva návrhy. Jednak nahradit stávající nařízení o politických stranách a dále změnu nebo úpravu finančního nařízení. Dle mého názoru je to ambiciozní snaha, ale zároveň musíme být také realističtí, protože já se domnívám, že je v zájmu náš všech postupovat hladce a zajistit, že nové nařízení bude schváleno a bude fungovat ještě před dalšími eh, volbami do Evropského parlamentu. Tudíž doufám, že se nám podaří pracovat v rámci článku 224 SFE EU. Pro evropské politické nadace, a to je také důležitá otázka, tak tady komise ještě zvažuje různé možnosti. Třeba, že by byly možné určité výjimky ze stávajícího fungujícího grantového systému, tak změny právního rámce by byly složitější. Je to totiž tak, že na základě článku 224 SFEU eh, ty změny jsou možné pouze za předpokladu, že by byly dále posíleny formální vazby mezi stranami a přidruženými nadacemi. Stávající nařízení uvádí, že Evropské politické strany musí respektovat hodnoty, na nějž je postavena Evropská unie. Jedná se o klíčovou podmínku pro to, aby mohli eh, získat financování z zdrojů EU. Je tady tady tato jednoznačná podmíněnost. Nicméně stále ještě se zamýšlíme nad tím, zda je potřeba nějak nadále vyjasnit nebo posílit určitá ustanovení. Samozřejmě komise je připravena přeskoumat jakékoliv návrhy, které předloží parlament v průběhu legislativního procesu, které by toto mohly ošetřit. A také bych vás chtěl ujistit, že je cílem nás všech posílit eh, prostřednictvím tedy posílení evropských politických stran, dále eh, posílit a podpořit diskusy v Evropském parlamentu, která se snaží odrážet různé názory evropských občanů a také je cílem eh, zajistit aby financování nedostali ti, kteří nebudou respektovat základní hodnoty, na nichž je Unie postavena. Jestliže dovolíte, pane předsedo, tak nyní bych rád postoupil k dalšímu tématu, a to sice vztahy s národními parlamenty. Domnívám se totiž, že evropské politické strany mohou rovněž pomoci eh, posílit vazby mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Domnívám se, že v této otázce, v této oblasti velmi úzce spolupracujeme. Jak, to víte, jak sám víte, pane předsedo, spolupracujeme i v rámci Kosaku. A právě dnes jsme toto téma projednávali i s předsedou EP, panem Šulcem, který zavítal na jednání našeho kolegia. A toto bylo právě jedno z témat, o kterém jsme se bavili. Já se domnívám, že je velmi příhodné, že zde také hovoříme o tomto tématu, protože se můžeme podělit o eh, ty výsledky jednání Kosaku v Kodani, které proběhlo ve velmi konstruktivní atmosféře a my samozřejmě velmi vítáme podporu Kosaku. A jak víte, komise na to pochopitelně v příslušné lhutě odpoví. Také vítám dohodu, které bylo dosaženo na poslední konferenci předsedů ve Varšavě, a to sice co se týče dohledu nad CFSP a CFD, tedy společná bezpečnostní politika a tak dále. Podle mě se jedná o velmi důležitý krok eh, ku předu v rámci spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a doufám, že během několika nadcházejících měsíců se nám podaří tyto nedořešené věci dořešit a dosáhnout nějakého validního řešení. Pochopitelně vztahy mezi Evropským parlamentem, národními parlamenty a komisí ehm, získávají novou kvalitu. A já jsem velmi zavázán být místo předsedovi Martinezi Martinezovi, s ním jsme nedávno o této otázce hovořili a bavili jsme se o tom, jak by bylo možné nalézt určitou rovnováhu a tu správnou úroveň, správnou míru spolupráce a vzájemné angažovanosti při projednávání evropských témat v Evropském parlamentu, ale také v parlamentech národní. Víte velmi dobře, že to, co nám často v Evropské unii chybí, je to, že evropská témata se řeší pouze v Bruselu nebo ve Štrasburku a chybí nám trošku kvalitní evropská debata v hlavních městech jednotlivých evropských zemí. Takže podle mě posílení spolupráce mezi Evropským parlamentem, národními parlamenty a komisí je velmi důležité. A podle mě ten vztah bude stále důležitější, zejména také s ohledem na ten nový systém ekonomické zprávy a řízení, který se snažíme zavést. Je zřejmé, že povedeme ještě intenzivnější diskuse s Evropským parlamentem a s národními parlamenty o takových o citlivých otázkách, jako třeba národní reformní programy, jako třeba strukturální reformy nebo eh, parametry návrhu rozpočtu členských států, které budou zasílány komisi pro analýzu a příslušná doporučení. Rovněž jsme si během posledních let uvědomili, jak jsme se potýkali s tou krizí, že velice často potřebujeme i lepší spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, zejména v otázce náležité transpozice evropské legislativy. Také potřebujeme lepší spolupráci, co se týče projednávání strukturálních reform, rozpočtových otázek. Eh, a já jsem se včera účastnil poměrně intenzivní diskuse o víceletém finančním rámci v rámci Rady pro obecné záležitosti a zazněla tam, poslouchala jsem tam tedy vystoupení těch evropských minister, ministrů zahraničních věcí a podle mě i tam je potřeba posílit spolupráci s Evropským parlamentem, protože musíme um, národním parlamentům také ukázat, jak důležitou úlohu bude mít MFF. Domnívám se, že když se podíváme několik let zpátky, tak můžeme konstatovat, že meziparlamentní spolupráce, ale také meziparlamentní aktivity výrazně vzrostly. Vidíme politický dialog mezi národním parlamenty, komisí, že funguje dobře. Vidíme, jak mechanismy na kontrolu subsidiarity jsou využívány ze strany těch národních parlamentů. A také můžeme konstatovat, že došlo ke zlepšení vztahu mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. A já bych chtěl pogratulovat Evropskému parlamentu k tomu těmto výsledkům. Konec konců byla to zpráva pana Broka, přijatá před třemi roky, která zdůraznila, že parlamentní eh, dohled na evropské úrovni i národních úrovních by měl být realizovan ve vzájemné spolupráci. A nyní z důvodu nedostatku času bych rovnou přistoupil ke třetímu tématu a to je Evropská občanská iniciativa. Zde, pane předsedo Kastýny, pan Gurmaj a vy ostatní, všichni spoluspravodajové, vám všem bych chtěl velice poděkovat za vynikající spolupráci v legislativním procesu, protože domnívám se, že právě díky podpoře Evropského parlamentu došlo k velkému vylepšení původního návrhu komise. Nařízení o Evropské občanské iniciativě již eh, je tedy připraveno, již funguje. Obdrželi jsme 10 žádostí o registraci a přitom je to teprve od 1. dubna, tedy několik týdnů. Samozřejmě budeme respektovat příslušné lhůty a věřím, že velmi brzy přistoupíme k prvním registracím evropských občanských iniciativ už máme nastaveny všechny potřebné mechanismy pro to, aby toto nařízení bylo uživatelsky co nejpříznivější. Také jsme již aktivovali uh, Europe Direct Network, která by měla sloužit jako kontaktní místo pro organizování evropských občanských iniciativ. Také jsme poskytli uh, software s otevřeným zdrojem, také máme webové stránky ve 23 jazycích. Tam je manuál a praktická doporučení a rady, jakým způsobem tedy Evropská občanská iniciativa ECI by měla být co nejlépe využívána občany. Jistě si vzpomenete, pane předsedu, že před několika měsíci já jsem byl poněkud znepokojen, nebo měl jsem obavy, zda členské státy budou do 1. dubna náležitě připraveny. A říkal jsem to i na jednání Rady pro všeobecné záležitosti během února Hovořil jsem o tom, že musíme posílit naše úsilí, nebo respektive, že členské státy musí zintenzivnit své úsilí, aby nastavili všechny příslušné postupy. Nyní ale s velkým potěšením mohu konstatovat, že všechny členské státy s výjimkou Spojeného království a České republiky oficiálně sdělili komisi názvy a adresy svých příslušných orgánů. Spojené království a Česká republika nicméně poskytly alespoň kontaktní body s oficiálním uh, uvedením příslušných orgánů, nebo respektive do té doby, než ještě uvedou příslušné orgány. A já věřím, že i tyto dva členské státy informace co nejrychleji doplní, tak, aby bylo zajištěno, že občané ve všech členských státech mohou využívat tento nový demokratický nástroj. Dále bych ještě rád řekl několik slov o zprávě paní Gurmaj tedy zprávě o provádění Evropské občanské iniciativy v souvislosti se slyšeními. Velice vítám zkušitečnost, že Evropský parlament již připravuje mm, podklady pro takováto slyšení, což by mělo komisi pomoci při dosažení závěrů v oblasti iniciativ. Jak víte, komise plánuje uspořádat setkání s organizátorem iniciativ eh, před slyšení. Zatím jsme si vyměnili dopis s místo předsedou Papastamkosem, s paní Gurmaj a s panem předsedou Kastýny a tam jsem se snažil Evropský parlament ujistit, že Evropská komise se bude snažit eh, o zastoupení na co nejvyšší úrovni, tedy jinými slovy řešeno na úrovni komisaře nebo generálního ředitele. Domnívám se, že Evropský parlament, jak bylo rozhodnuto při vypracování tohoto nařízení, by měl být hybatelem, eh, co se týče pořádání těchto slyšení, ačkoliv my pochopitelně budeme poskytovat asistenci a také zajistíme, aby tam byla účast co nejvyšší úrovně. Rovněž jsme s paní Gurmaj hovořili o některých doplňujících dodatečných aspektech její zprávy a já bych vás rád informoval, že my věříme, že prostřednictvím dobré spolupráce můžeme dosáhnout úspěchu, takže myslíme si, že není nezbytné ustavit nebo mít nějakou formální interinstitucionální dohodu k otázce takových věcí, jako jsou cestovní výdaje a podobně. Věřím, že ta spolupráce může probíhat v rámci mm, takzvaně v té dobré víře a že se nám tak podaří tedy zajistit a uspořádat co nejúspěšně, nejúspěšnější slyšení. Pane předsedo, ještě jednou děkuji za mm, vaše milé přijetí, za to, že jste mi dal k dispozici dostatek času pro úvodní vystoupení a samozřejmě teď si velmi rád poslechnu vaše poznámky a jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Děkuji. Děkuji. Bez mikrofonu. Děkuji, pane místopředsedo, a nyní tedy nastal čas na otázky a prosím, poznamenejte si tam rovnou i moje jméno. Nicméně nejprve dám slovo kolegům a nejprve pan kolega Tarkovský. Dobrý den. Uh, commissioner, uh, to... Pane pokud jde o výpočet času, máme jasné rozvržení času a musíme se ho držet. Já mám to za danou věc, neupozorňuji na, ten, na to pořadí, ale chci tedy znovu říci, že čtyři minuty na jednoho řečníka. Pane komisaři, dvě otázky. Co se týče politických stran, Jaké konkrétní změny předpokládáte? Vy jste hovořil o třech prioritách. My zde pracujeme a pracovali jsme na tom již v minulosti, jak víte, na nových, no, nových pravidlech pro volení poslanců a hovořilo se o nadnárodním seznamu kandidátů a mnoho kolegů zde eh, se vyjádřilo v tom smyslu, že ty nadnárodní politické strany by měly být lépe vnímány během evropských voleb. V současné době je to, je to méně, je to zabra, za, za, zapovězeno v některých členských zemích eh, a není to možné, aby ty nad, nad, národní strany vystupovaly veřejně, takže eh, jakým způsobem chcete přispět k tomu, aby evropské nadnárodní strany byly, strany byly viditelnější v evropských volbách a předpokládám, že tady ještě zazní otázky od pana Martina, co se týče vý, eh, eh, přeskumného výboru, ale co se jedná jednání, eh, pokud je o funkcionáře Evropské komise, kteří mají vypovídat před tímto přeskumným výborem Evropského parlamentu. Jaká je situace v této věci? Děkuji. Thank you very much, dear president. Thank you. Děkuji, pane předse... předsedo, jsem velmi eh, potěšená tím, že mě pan místopředseda komise zmínil mnohokrát, eh, ale eh, jsem tomu ráda, protože je to skutečně, tato iniciativa je mým je mým vlastním eh, dítětem a jsem eh, ráda, že máte v kabinetu někoho, kdo se věnuje této evropské iniciativě. Eh, máte velmi dobrou pracovní metodu, ale myslím si, že je skutečně v zájmu evropských občanů, aby ta účast ze strany Evropské komise byla na té vysoké úrovni, protože občané tím budou ujištěni o své důležitosti. To je důležité jak pro nás, abychom ukázali, že během krize, eh, během krize i demokratických hodnot a morálních hodnot skutečně něco činíme. Mám tři věci, které chci zmínit. Vy jste již sám hovořil o těch eh, dopisech, které byly vyměněny a já bych byla velmi ráda, kdybyste se eh, toho účastnil i nadále, protože pak by ta věc byla skutečně v dobrých rukách a doufám, že tomu bude tak nadále, protože tyto otázky jsou pro nás eh, jak vás, tak nás důležité a jsou, eh, jde o to, aby eh, Evropská občanská iniciativa řešila nebo měla ten eh, řádný vstup já se domnívám, že tady je celá řada výborů, které by mohly být součástí týmu a které by řešily případ od případu jednotlivé věci, co se týče slyšení v rámci iniciativy ECI. A e, chci říci, že všechno, co zbývá co se týče toho milionu podpisů chceme eh, vyslat signál, že skutečně ty, eh, eh, ta slyšení považujeme za důležitá. Petiční výbor neorganizuje takové, příliš často taková slyšení, ale jiné výbory. Co se týče pozměňovacího návrhu, pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, což je pro nás také klíčivé. Vy jste o tom také hovořili, hovořil. Jsem osobně velmi potěšena, že pan Schulz vnímá důležitost toho, že místo předseda komise se tomu věnuje a kolega Papa se též bere tu věc velmi solidně a kolíně i já jako zpravodajové za iniciativu ECI jsme se s ním setkali a jsme přesvědčeni o že ta spolupráce s ním bude kvalitní. Rovněž na, navrhuji, abychom pozvali pana předsedu Šulce a společně s komisí, aby vyslovili závazek. Další věc jsou politické strany na evropské úrovni, co se týče návrhu toho tohoto návrhu. Myslím si, že důležité je tady uh, nové ustanovení, které by umožnilo právní subjektivitu podle evropského práva a to bychom, tak to bychom měli postupovat i v občanské společnosti, to znamená u evropských nadací. Eh, chtěla bych slyšet dvě věci od vás a to, toto. Co se týče legislativního programu, kdy bude tento návrh připraven. Bude to již před létem. A co se týče právní subjektivity politických stran na evropské úrovni, mohl byste nám říci, zda předpokládáte nějaké eh, problémy s tímto na radě a jak, eh, jakým způsobem bychom mohli získat určitou převahu při jednání s radou. V současné době v současné době řešíme též vztahy s národními eh, parlamenty. Vy jste hovořil o spolupráci s panem Martinezem a s ním máme tež dobrou spolupráci a vážíme si úsilí na straně jednotlivých národních eh, představitelů, co se, teč, co se týče řešení krize. Je však třeba na evropské úrovně zlepšit um, jakousi kontrolní funkci z evropské z úrovně Evropské unie, co se týče ekonomické zprávy a řízení. Děkuji. Grazie e adesso... Děkuji a nyní dávám slovo paní Apermeky. Thanks and thanks for... Děkuji. Děkuji za velmi dobré informace. Pane komisaři, mám dvě otázky. První se týká řádné zprávy řízení. Podle Lisabonské e, smlouvy má existovat nařízení v této věci a zatím ho nemáme. Zatím zpracováváme v parlamentu zprávu a ta, jak doufám, bude předložena, připravena před začátkem léta. Chci se zeptat, jaké je, jaký je názor komise. Potřebujeme nařízení, které se týká řádné zprávy a řízení. Good governance znamená také více transparentnosti a Zatím se na tom pouze pracuje. pracuje. Máte za to, že by komise mohla změnit svůj přístup tak, abychom, řekněme, do půl roku či do jednoho roku mohli dosáhnout nějaké shody v této věci. Děkuji, také děkuji za stručné vystoupení a slovo má pan poslanec Hefner. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já přejdu do Němčiny, tam mi to jde rychleji. Äh, Je to vždycky velká radost, když vás tady mohu mezi námi přivítat, pane Ševkoviči. Rád bych položil jednu doplňující otázku, protože máme tuto příležitost právě dnes odpoledne. Rád bych vám sdělil jednu obavu, kterou zpracováváme v našem výboru. My jsme ve zprávě Janaku se o tom už zmínili, ale nebylo to některak konkrétně. Takže se domnívám, že pro uznání politických stran a pro pod, finanční podporu nesmíme mít stejné bariéry pro financování, vše musí být spojeno s úspěchem stran. A e, samozřejmě se může finančně podporovat ty existující strany, ale které v každém případě e, nemají podporu třeba občanů. Mu, musí mít co, musíme mít co největší konkurenceschopnost mezi sebou. Mám pocit, že vytváříme malé malý úzký kruh a jenom ti, kdo jsou v Evropském parlamentu, se mohou podílet na eh, volební kampani a získat mandáty. Domnívám se, že bychom to měli propojit s určitými určitým počtem křesel v Evropském parlamentu, to se mi nezdá být dobrým a rozumným kritériem, protože tvoříme omezený kruh politických stran a omezujeme konkurenci mezi politickými stranami. Druhá věc, kterou bych chtěl předložit, je to, že pro kritéria uznání, formální kritéria uznání, se domnívám, velikost strany by měla být zohledněna strana musí být dostatečně zastoupena v dostatečném počtu zemí s určitým statutem a s určitým počtem poslanců v jednotlivých zemích. Musí tam být volební kampaň samozřejmě, ale také vnitřní demokracie v těchto stranách. Nemůžeme umožnit Straně eh, straně umožnit takovéto, eh, tak, na, účast takovéto demokratické kampaně, když ta strana není demokratická. Prezentace volebních eh, seznamů musí být demokratická záležitost. A když to probíhá jiným způsobem, nedemokratickým, pak by se dotčená strana neměla účastnit volební kampaně a získat, a získat svůj mandát. To jsou dvě věci, které jsem eh, vám chtěl předložit a vy na tom již pracujete. A nakonec bych vám chtěl znovu chtěl poděkovat za vynikající spolupráci. Vám a vašemu týmu za to, co jste vykonali minulý rok a v posledních měsících. Eh, Sisman a Maria Torero nun noch näher an ihre Seite. Cítíme, že jsme teď ještě s vámi více propojeni na poli spolupráce a rád bych eh, znovu eh, zdůraznil ta dvě jména, protože oni vykonali vynikající práci. Je těžko přípustné, že Jednací řád ještě nebyl transponován do jednotlivých eh, národních, eh, eh, vnitrostátních právních řádů, Velká Británie, a Česko jakým způsobem bychom v těch zemích měli postupovat. Tam je ta situace nezřetelná, nejasná a zmatená. Rád bych, abyste udělal vše, co je ve vašich silách, aby na celém teritoriu Evropské unie byla pravidla zcela jasná a aby občané věděli, na koho se mají obrátit a jak, na koho se mají obrátit se svou iniciativou, pokud je o slyšení. Byl bych rád, abychom jasně řekli, že komise bere věci vážně a že je zastoupena dotčeným komisařem, specialistou na daný, daný obor, ale v žádném případě by neměla být nepřítomná komise. Děkuji a slovo má pan Dav. Um, pane předsedo, pane komisaři, dobré odpoledne. Já plně souhlasím s těmi, že je potřeba, s těmi, kteří říkají, že je potřeba tlačit na ty, kteří hovoří o tom, že je třeba zajistit politické strany, jak co se týče jejich eh, ustavení nebo statusu a jak, co se týče jejich financování. Protože jestliže máme zlepšit kvalitu nadcházející volební kampaně v roce 2014, tak potřebujeme, aby politické strany byly skutečně demokratické a funkční. A protože tyto strany um, jsou symbolem evropského rozměru a také tento rozměr dále posilují. Potřebujeme také se zaměřit na řízení 93109, co se týče práv občanů Evropské unie, kteří žijí v jiných zemích než ve své domovině, kteří jsou tímto způsobem, určitým způsobem vylučování. A takových osob je hodně, jak voličů, tak i kandidátů. A příslušná směrnice z roku 1993 eh, neodpovídá tomuto účelu, není funkční, protože se a také jsou na ní četné stížnosti. Komise se připravuje, připravovala k přepracování této směrnice, avšak toto bylo zablokováno na radě. Eh, avšak komise řekla, že se pokusí znovu začít s přepracováním této směrnice a je třeba, aby to bylo učiněno co nejdříve, tak aby mohla pro následující volby vstoupit v účinnost. Co se týče iniciativy evropského občanství, dnes je 25. dubna a bylo tedy 25 dní na to, aby byly tyto iniciativy předloženy do této zatím. Kolik jste dosud obdrželi těchto iniciativ a jaké jsou tyto iniciativy? Co je jejich tématem. Já nechci, abyste je abyste zavazoval tímto komisi, že jsou tyto iniciativy, budou přijaty či nebudou přijaty, ale zajímalo by mne, jaká jsou témata těchto iniciativ a zda byste nám mohl přiblížit jejich, jejich obsah. To by náš výbor zajímalo. Děkuji a dále má slovo pan poslanec Eniu Pane komisaři, tady jsem. Vy jste mm, použil slovo demos, což znamená lid. Evropská eh, unie má, se skládá z 450 milionů lidí, ne všichni jsou federalisté a všichni názory by měly být takto zohledněny. Vy jste uvedl, že ti, kteří nejsou federalisté, ne, by se neměli, ne, neměli účastnit evropských stran a to je formalizovaná eh, ne vyloučení jakékoliv, eh, jakékoliv opozice. Je to uh, urážka demokracie. Vy vlastně vylučujete možná 50 milionů lidí. Pan Hepner právě od odešel a říkal, že nedemokratické strany by, by nemohly být eh, by neměly být připuštěny, při, přičemž celá ta struktura evropských stran je nedemokratická. Můžete mi to vysvětlit? Děkuji a dále má slovo pan poslanec Gualtieri. Grazie. Ma francamente... Děkuji. Eh, zcela upřímně musím si, že jsem neměl možnost si vyslechnout úplně vaše vystoupení. Nicméně, co se týče politických stran, tak iniciativa komise je velice důležitá. Už toho bylo hodně řečeno, takže já budu velmi stručný. Chtěl bych zdůraznit význam toho, co řekl pan kolega Tarkovský, který hovořil o potřebě určitého rámce, který by umožnil evropským politickým stranám sehrávat eh, důležitější úlohu v rámci politického procesu. To je jedna věc. A dále bych chtěla říct ještě jednu věc, a to sice v mnoha členských státech eh, probíhá poměrně vyostřená diskuse o politických stranách, o jejich legitimitě, o pravidlech jejich fungování. A podle mě v rámci evropského rámce je potřeba pečlivě přeskoumat jednotlivé kompetence a dále se snažit nabídnout model pro regulaci na národní úrovni, protože to je v některých členských státech velmi urgentní a naléhavá záležitost. Co se týče otázky národních parlamentů, tak chtěl bych zdůraznit, že význam kompromisu z Varšavy je opravdu veliký, co se týče CFSP, společná zahraniční a bezpečnostní politika. A my jsme se o to velice zasazovali. Podle mě to ukazuje několik věcí. Jednak to ukazuje, že se vyplatí e, silně bojovat o některé principy a dialog. Že se to vyplatí protože někdy je potřeba určitý čas, než je dosaženo dohody. A podle mě případ té dohody z Varšavy jednoznačně ukazuje, že to, co se v prvním roce zdálo být nemožné, tak následně s pomocí určitého postupu času, řekněme, najednou začalo být možné. Tedy dohoda, která poprvé Eh, přiznává Evropskému parlamentu jinou kvalitativní povahu oproti národním parlamentům, přiznává mu eh, jiný tedy počet křesel a prostě jiný model. A do jisté míry je tím eh, jasně řečeno, že Evropský parlament není prostě nějaký 28. parlament, který se připojuje k národním parlamentům, ale že to je úplně jiný typ sněmovny, který funguje na jiném rámci. Podle mě to je velmi důležitý úspěch. A já se domnívám, že to je skutečně novinka, kterou zde máme a musíme se na to dívat také s, pohledem, s ohledem na ty nové výzvy, které tady máme. Já nevím, například, eh, možná je to ještě předčasné o tom hovořit, ale také se bude muset ratifikovat článek číslo 13 rozpočtového paktu. Um, takže já bych se chtěl zeptat pana komisaře, jak to vnímá, tuto situaci. Děkuji, pan poslanec Bronx. Thank you. Uh, with regard to the criterion co se týče kritéria pro financování stran, měli bychom se, ne, neměli bychom se tvářit, že náš úsudek je objektivní na základě evropských, um, evropských hodnot, ale měli bychom říci, že jsou to prostě strany, s kterými nesouhlasí pro Evropané, protože když budeme upřímnější, tak bychom mohli dát k pravidlu 209 ještě odstavec 7 tom, eh, že bychom, že na finanční pomoc mohou dosáhnout pouze ti, kteří jsou příslušníci evropské skupiny. Takže děkuji a dále se hlásí ještě další kolegové, pan poslanec Messerschmidt. And... Děkuji, pane předsedo, děkuji komisaři za před... vaší prezentaci. Dvě stručné otázky, ke kterým doufám, že se vyjádříte. Jak jste zmínil, nedávno se v Kodani sešlo uskupení Kosak a na tomto jednání byly řešeny, řekněme, nové pravomoci, či byly odhlasovány, tedy pravomoc Kosaku klást komisi otázky. Myslím si, že byly odhlasovány tyto nové pravomoci velkou většinou. Většina je schvalovala a mne by zajímalo, jaké stanovisko má komise k těmto novým kompetencím Kosaku. A co se týče navrhovaných změn v šengenském nařízení, to asi není úplně předmětem vaší funkce, vašich kompetencí, ale zajímalo by mne, eh, jakým způsobem tyto změny jsou přijímány v členských zemích, zejména nedávná společná iniciativa francouzské a německé vlády, jak se na to tváří komise um, ví o tom komise, bylo jí to předloženo, zatím jsme o tom formálně neslyšeli, byla to jenom otázka médií, tedy otázka jednoho měsíce, kdy může členský stát znovu zavést hraniční kontroly. Eh, komise um, přijala k tomu nějaké stanovisko, takže kosak, nové kompetence a možné změny v šengenském nařízení. Děkuji. Děkuji a ještě předtím, než dám znovu slovo panu místopředsedovi, tak bych i já si chtěl vzít slovo a říct si takovou určitou poznámku nebo možná i položit otázku. Také já přijíždím z Kodaně, kde jsme spolu s panem místopředsedou Martinézem eh, zastupovali delegaci Evropského parlamentu. A musím říci, že e, to tam bylo schváleno jednomyslně, takže i hlasováním Evropského parlamentu. Ale to prohlášení, které bylo následně přemítnuto do písemného prohlášení, bylo řečeno, že není možné směšovat úlohu a kompetence Evropského parlamentu s úlohou a kompetencemi národních parlamentů. Opravdu nejde o ustavení nějakého třetího parlamentu v rámci tohoto profilu. Takže my bychom chtěli apelovat na komisi, aby tento rozdílný vztah mezi komisí a Evropským parlamentem a komisí a národním parlamenty byl vždycky respektován, protože prostě není to stejné. Eh, není to stejné jako ta politická úloha, která tady je mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Bylo tady vypracováno toto prohlášení, v něm jsou vyjádřeny různé možnosti přímých e, dotazů a interpelací ze strany národních parlamentů na Evropskou komisí a zda by mohli vyjadřovat i jednotliví poslanci. Já mám pocit, že tato naše stanovisko není až tak vzdálené od stanovisko Evropské komise, ale samozřejmě mm, to neznamená, že jednotlivé parlamenty se nemohou zapojovat do té předlegislativní fáze. Já to prostě říkám proto, že bych byl rád, kdyby i pan komisař se k tomu mohl nějak vyjádřit a ta otázka je následující. Eh, my jsme tam hovořili o té citlivé otázce digitálního trhu a hovořili se tam o potřebě o eh, ověřování podpisů na internetu. Podle mě tady tato otázka úzce souvisí eh, také s elektronizací těch občanských cen iniciativ. Čili chci se zeptat, jakým způsobem zajistíte pravost těch prohlášení předkládaných v této věci? Jakým způsobem hmm, tedy zajistíte ty telematické přenosy? Respektive bude to aplikováno jednotně na 27 členských zemí, nebo se to bude lišit zemi od země? con l'altro. Thank you very much, uh, thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím zodpovědět všechny otázky, které byly položeny. Začnu. Tarkovským, ale byly tu je, ještě, byla tu ještě další vyjádření, která byla která odpovídala jeho stejnému postoji, co se, týkal, co se týče evropských politických stran. Evropská komise má zcela jasno v tom, jak důležitý jak důležité je toto téma, že jeho cílem je posílení demokracie a posílení evropských politických stran, což potřebujeme a pracujeme na tom s parlamentem, s paní Janakou již po nějakou dobu. A co se týče Mm, načasování. Teď již vlastně finalizujeme tu práci. Začínali jsme bilaterálními konzultacemi s politickými stranami a já bych chtěl, aby ve třetím čtvrtletí byl tento návrh předán parlamentu, aby byl přijat kolegiem. Doufám, že se to podaří před začátkem letního přerušení, ale eh, přerušení práce letních prázdnin, ale určitě První, třetí čtvrtletí je náš cíl, takže nejpozději v září bude ten návrh od komise předložen eh, určité předběžné úvahy, které mohu vyslovit, které, jsou, které zaznívají eh, eh, v, ve službách Evropské komise a které se také odraží v práv- ne, odrazí v tom, co dostane kolegium. A pan Tarkovský se ptal, jaké jsou ty klíčové změny v tom našem návrhu. Jednak je to, a to je klíčové, eh, vytvoření právního statutu pro tyto evropské strany, protože to je velká změna a nyní evropské strany jsou vlastně belgické subjekty, což omezuje jejich fungování jako evropských politických stran a my chceme, aby měli zcela jasně uznaný právní statut po celé Evropě e, otázka je jiná, je otázka subje, eh, právní subjektivity a ta odpověď na ní je ano, budou mít právní subjektivitu. Další velkou změnou je to, jakým způsobem chceme změnit fungování politických nadací. Domníváme se, že nám to umožní větší Eh, svobodu či flexibilitu při přijímání finančního nařízení, co se týče financování politických stran či politických nadací, ale abychom to mohli, je třeba posílit návaznost mezi evropskými eh, politickými stranami a těmi nadacemi. Zazněla zde otázka, jaká budou kritéria pro uznání strany jako skutečně evropské politické strany. Pan Agňu a pan Bronx zde naznačovali, že jsem říkal něco, co jsem neřekl, a totiž, že se budeme snažit vyloučit či omezit politickou debatu a politickou diskusi v Evropském parlamentu. A to není pravda, protože co se týče zásad a podmínek, já zmíním jenom některé. První podmínka a zásada, kterou navrhneme, bude politická příslušnost či politické mm, jakési uskopení, to, což bude odkazovat na článek dvě eh, Lisabonské smlouvy, mm, která hovoří o evropských hodnotách. To jsou hodnoty, které musí být respektovány těmito stranami. Je to lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát, ohled na uh, ohled na lidská práva, včetně práva menšin a pluralismus, nediskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita, rovnost mezi pohlavími a, a také úcta k chartě lidských práv. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že pokud někdo uh, neuznává tyto základní hodnoty Evropské unie, na kterých je Evropská unie založena, tak si myslím, že nemůžeme takovou politickou stranu eh, uznat, ale bude to na Evropském parlamentu, aby nastavil své interní postupy, jak tyto velmi jasné hodnoty budou vyhodnocovány, sledovány třeba v souvislosti s, finanč, s rozhodováním o finančních příspěvcích těm stranám. Kromě toho zde budou další podmínky pro tyto politické strany. Musí mít sídlo v členském státě. To je logické. Musí být zastoupeny alespoň ve čtvrtině uh, Eh, států, národních parlamentů či nějakých regionálních zastupitelstev musí eh, představ, mít asi 3 posledních evropských volbách v tom daném státě, musí plnit zásady interní demokracie, musí mít program a ve, sv- ve svých činnostech a v činnostech členů této členy musí zohledňovat hodnoty, na kterých je založena Evropská eh, unie. A já jsem tyto hodnoty právě vyjmenoval. A musí se účastnit eh, voleb do Evropského parlamentu, anebo alespoň vyslovit vyslovit úmysl se jich účastnit. Tak toto jsou předběžné návrhy či myšlenky, eh, o tom, jakým způsobem bychom chtěli řešit tento návrh a jakmile bude tento návrh dopracován, tak potom v rámci legislativních rozprav s Evropským parlamentem a také rozprav na radě jistě tento návrh budeme vylaďovat. Byla zde položena otázka, jaké jaké stanovisko či jaký postoj můžeme očekávat od rady v této souvislosti. Já se domnívám, alespoň na základě předběžných kontaktů v této věci, jsou celkem jasné, že totiž v tom smyslu, že pokud založíme náš návrh na článku 224, tak bychom se neměli setkat s žádnými problémy v radě. My se tudíž snažíme vytvořit takový vybalancovaný návrh, který zohlední ty nejdůležitější otázky, ty klíčové otázky, to znamená flexibilita, vyřešení právního statutu, financování, vztahy s nadacemi. A pokud se zaměříme, domnívám se, na tyto klíčové věci, pak očekávám velmi konstruktivní debatu a také celkem rychlou debatu v radě. Nevím, zda jsem nezapomněl ještě na něco, co se týče evropských politických stran. Já si myslím, že jsem zodpověděl ty nejdůležitější otázky. Paní Gornaj mi připomíná nevládní orgán organizace já jsem se tolik zaměřil na nadace a politické strany a to, to bude další prvek. E, tam se mm, těžko mohu teď k tomu vyjadřovat, ale můžeme si o tom promluvit později. Nyní se vrátím k otázce e, další skupině otázek, která se týkala Evropské občanské iniciativy. A chci znovu zdůraznit to, že jsme si vědomi demokratičnosti velmi silné eh, jako tohoto nástroje, který je velmi demokratický a pokud je to vůle vyjádřena větším počtem než jedním milionem občanů, to, touto přímou akcí evropských eh, občanů, tak pak učiníme vše, eh, co je v našich silách, abychom s těmi organizátory občanské iniciativy jednali na nejvyšší úrovni, úrovni komisaře či eh, generálního ředitele. Budeme tak činit ve spolupráci s Evropským parlamentem, pokud tedy dojde na slyšení. Jediná otázka, kterou můžeme vzájemně vyřešit, je určité načasování, nalezení vhodného termínu, tak aby komisař nebyl zrovna někde na nějaké misi v, v Jižní Americe a abychom našli tedy vhodný termín, vhodné datum a čas pro takové slyšení, tak aby tam mohl být, mohla být komise zastoupena i na vysoké úrovni. Od Andrewa zazněla otázka, jaké návrhy jsme dosud dostali. Já nevím úplně přesně, jak jsou nazvány ty iniciativy, ale týkají se tohoto. Mob- iniciativa k mobilní komunikace, mobilita studentů, posílení občanských práv, péče o zvířata, je tady jsou tady různé návrhy k eh, novým formám energie a potom je tady návrh, který se byl obecně zařazen do tématu kultura, ale týká se jazyku Esperanto. Takže my velmi brzy chceme rozhodnout o tom, jaké iniciativy budou. Uh, zapsány tak, aby organizátoři mohli začínat, začít sbírat podpisy. A navazuji na to, co říkal pan Hefner, co se týče kontaktů s členskými zeměmi, tak abychom doplnili ty kontaktní místa. My jsme tedy v kontaktu s oběma, um, s oběma zeměmi, Spojeným královstvím i Českou republikou a uh, apelujeme na ně, aby, aby uh, ustavili svá kontaktní místa tak, aby občané těchto zemí mohli využít své občanské právo k této iniciativě. My teprve mm, čekáme, jakým způsobem to bude fungovat. Je potřeba projít tím prvním testem a potom uvidíme v, re, v reálu, jak to funguje na úrovni členských zemí a budeme možná muset mírně modifikovat. Zatím všichni mm, jsou připraveni s výjimkou těch dvou provinilců. Pan Kasím zeptal na elektronické podpisy a jak jsou ověřovány. To je součástí digitální agendy a jsou členské země, kde elektronický podpis dobře funguje, používá se pro daňová přiznání a pro různé žádosti. Občané posílají všechno státním úřadům elektronicky, ale je to také v v kontaktu mezi podniky a občany. U té evropské iniciativy to nefunguje stejně, protože ten elektronický podpis není stejný ve všech zemích, takže my jsme nabídli ten software, který jsme s otevřeným zdrojem, který jsme sami připravili, který slouží ke sběru podpisů těch případných signatáři a je zde mm, jakýsi ověřovací postup nastaven, který ověřuje eh, ty podpisy a počet těch podpisů. A my jsme chtěli, aby to bylo administrativě, administrativně co nejméně zátěžové, přesto, takže budeme jenom mátkově ově, ověřovat, zda to nejsou vymyšlení občané, kteří by údajně podporovali tu iniciativu, že jsou, da jsou skuteční a ministerstva v daných členských zemích, v jednotlivých členských zemích toto budou mít na starosti. Toto ověřování náhodné a jistě to zvládnou dobře. Nyní se dostávám k druhé otázce pana Čarkovského. Vidím, že pan Martin tu není, eh, ček, navazoval i na něj. Eh, my jsme ve v Štrasburku, měli k tomu diskusi, setkal jsem se také tam s dánským eh, ministrem a měli bychom postupovat nyní trojstraně, v trojstranných kontaktech, abychom eh, dosáhli dobrého řešení pro všechny tři strany a abychom postupovali společně. Pro komisi je zásadní, aby to řešení bylo dobré eh, a abychom se mohli připojit k té iniciativě parlamentu. Co se týče článku 17, to je asi klíčový bod a také je velmi obtížný pro komisí. komisi. Pro nás není možné, abychom přijali to, že je různé nakládání se eh, státními zaměstnanci na evropské úrovni a na úrovni úrovni členských států. Náš přístup je přístup rovnosti a to jsme říkali mnohokrát. Evropský parlament nikdy neměl problémy získat dokumenty, informace od evropských institucí. Je to spíš získat důkazy či dokumenty z členských zemí. Takže co se týče Eh, vystoupení těch evropských úředníků před tím eh, přeskumným výborem, ta, jejich postavení je pro nás velmi důležité. Eh, pan Messerschmidt, pan Passini, pan Galtieri se ptali na vztah, vztahy s národními parlamenty a s Kosakem. To má návaznost na to, na co se ptala paní Gurmaj, to je otázka ekonomického řízení a zprávy. Pro nás je to zcela jasné. Evropská institucionální struktura a rovnováha je jasná. My respektujeme smlouvy a jsme plně odpovědní Evropskému parlamentu. Zároveň si uvědomujeme, že vzhledem k tomu dalšímu kroku směrem k větší koordinaci na evropské úrovni, zejména v oblasti ekonomických záležitostí, je třeba, abychom lépe chápali, eh, je třeba, aby národní parlamenty lépe rozuměly této, eh, této, eh, tomuto ekonomickému řízení a co se rozumí užší spolupráci. Protože my víme, že situace v jednom členském státě může ovlivnit osobní život všech občanů celé Evropské unie. Takže ty posílené pravomoci, které byly schváleny Evropským eh, parlamentem v tom šesti balíčku, eh, balíčku šesti opatření, ty, jejich základem je dobrá spolupráce s národními parlamentem. Parlamenty potřebujeme kvůli transparentnosti transpozici, kvůli implementaci zákonů a potřebujeme je také k tomu, aby drželi své vlastní vlády odpovědnými za rozhodnutí, která se přijímají na evropské úrovni. My proto spolupracujeme politickým dialogem s um, národními parlamenty, také cestou kontroly subsidiarity, tedy ohledu na smlouvy a také cestou diskuse na půdě Kosaku, kde jsou zastoupeny národní parlamenty i Evropský parlament. Jaké závěry z Kodaně, co se týče závěrů z Kodaně, ty otázky z členských států, naše, naše mm, pozice byla velmi Eh, rezervovaná. Posledních eh, tato kolo jich představilo asi 12 tisíc a nejsem si jistá, bychom se všemi, bych mohli tyto všechny přímé interpelace z národních parlamentů si vzít na svá bedra. My tudíž navrhujeme a domníváme se, kudy by ta Eh, výměna se měla ubírat, je totiž cestou stanovisek národních, eh, národních parlamentů zdůvodněných eh, stanovisek, která nám posílají na základě mechanismu kontroly subsidiarity, což vychází ze, smlu, ze smlouvy. My se seznámíme s těmi závěry Kosaku z Kodaně, budeme na ně reagovat, ale myslím si, že naše reakce, tedy a hovořím velmi nepřipraveně a spatra, s největší pravděpodobností bude taková, jak jsem právě řekl. Eh, otázka šengenského nařízení, já nemám nejaktuálnější informace k tomu, mohu pouze připomenout, tu filozofii, proč komise s tím návrhem přišla po obtížných, určitých obtížných okamžicích, které jsme zažili, jsme dospěli k závěru, že je třeba mít komunitární mechanismus k řízení šengenského systému. My jsme se báli, že když nebudeme mít možnost reagovat na řízení Schengenu z evropské úrovni, tak bychom se mohli eh, dostat k znovu zavedení jednotlivých národních systémů, což by ohrozilo svobodu cestování, volného pohybu v rámci Evropy bez eh, hraničních kontrolů. Cecílie Valstromová spolu s ministry vnitra toto řeší na půdě rady. Víc k tomu nemůžu říct, protože jsem se posledních kol tohoto jednání nezúčastnil. Jediná otázka, na, které, na kterou jsem nereagoval, byla otázka paní poslankyně Natyňaky, která hovořila o právu občanů na řádnou administrativu, řádnou zprávu. Toto je nový článek v Lisabonské smlouvě a již se v té věci, domnívám se, učinilo hodně. Jednak pozměňujeme finanční nařízení, Mělo by také veřejné zakázky jsou transparentnější a navazuje to na nařízení 1049, kde se mění eh, pravidla eh, najímání zaměstnanců komise. Dnes ráno se eh, hlasovalo o reformě nařízení zaměstnaneckého a také jsem s panem Damandorosem hovořil, evropským ombudsmanem, který chce přijít se souborem společných zásad pro zpravování evropských institucí a také by měly platit v členských zemích. A tyto zásady, jak jsem je viděl, jsou velmi dobré, velmi kvalitní a myslím si, že budeme směřovat k nalezení nějakého společného řešení v souvislosti s tímto návrh, návrhem. Co se týče nařízení 1049 a diskuse s tím související, pozitivní přístup dánského předsednictví, které se snaží diskusy přivést k těm deseti nejdůležitějším a nejzásadnějším bodům. Myslím si, že tento postup je velmi dobrý a uvidíme, zda se nám dost podaří v těchto deseti klíčových bodech dosáhnout pokroku či se třeba alespoň přiblížíme možnému rozhodnutí. Pokud ne, budeme se muset znovu podívat na ten původní návrh, ale v této fázi skutečně musím ocenit přístup dánského předsednictví, které se snaží posunout dopředu diskusy k nařízení 1049, které je na stole již dlouho a kde bychom měli dosáhnout nějakého pokroku. Já si myslím, pane předsedo, že jsem prošel všechny otázky a pokud jsem něco vynechal, omlouvám se. Grazie molto, ma è sfuggito a me però che durante il dibattito non abbiamo visto Děkuji mnohokrát. Já se omlouvám, já jsem si během diskuse nevšiml, že se ještě hlásí o slovo paní Janako, takže bych to chtěl napravit a zeptat se paní poslankyně Janakau, zda si stále přeje chopit slova a e, tady položit panu komisaři otázku. Prosím, máte slovo. Ευχαριστήσω τον αντιπρόεδρο κύριο Σεύκοβιτς. Chtěla bych poděkovat panu Šelfovičovi za velice detailní zprávu. Jsou to e, témata, která se týká institucí a dalších záležitostí. Chci mu poděkovat, protože v programu Evropské komise Eh, vlastně začlenil téma mé zprávy, a to jsou politické strany, aby měly opravdový statut. Vyvolalo to velký zájem, pravda, v celém světě. A měla bych spoustu otázek. Je to již skupina lidí, kteří tvrdí, že vytvořili strany a obrací se na mě a na další, aby dostali nějakou odpověď. To znamená, jestli jejich strana může být považována za evropskou stranu. Já jsem o tom jednala s komisařem a to, co řekl, to znamená, že tyto strany eh, musí být proevropské, musí respektovat pravidla a že by nesměli eh, ponechat jakékoliv místo pro pochybnost, pokud jde o jejich stanovisko a že tyto strany by měly mít poslance. Musíme být velice pozorní eh, a musíme sledovat vše, co bylo řečeno a kontrolovat jednotlivé body. Často jde o soukromé osoby. Já bych vám ráda poděkovala pane Šelfoviči. Nemám žádnou otázku, ale pakliže tento návrh bude předložen v září, to znamená statut Evropské strany, budeme mít dostatečně času na to, abychom to prostudovali a také to umožní ve volbách v roce 2014 respektovat pravidla a také vést celoevropské kampaně pro evropské volby protože v těchto stranách bude celoevropský systém. A ráda bych také upozornila, pane místo předsedo, že tady je něco nutného, dokonce nezbytně nutného a urgentního, aby tyto strany nefungovaly jako mezinárodní nevládní organizace a které by byly propojeny s Evropskou občanskou iniciativou a vytvořením a vytvoření těchto orgánů, který se, bude, který se bude starat o bezpečnost a obranu v Evropě, to vše společně s politickými evropskými stranami nám umožní vytvořit lepší atmosféru, společné, společnou Eh, společný ter, společnou půdu pro porozumění a také můžeme lépe řešit cíle Lisabonské smlouvy. Děkuji. Děkuji. Pane místo předsedo, přejete si k tomu něco vyjádřit? Třeba, že to, co řekla paní Ženakou, bylo spíše vyjádření určitého poděkování, ale možná si přejete na ně to nějak zareagovat. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si velice vážím těch milých slov, paní Čanako. A ještě jednou vám také děkuji za tu velice kvalitní zprávu, z níž velmi čerpáme při přípravě našeho návrhu pro evropské politické strany a nadace. Paní poslankyně má naprostou pravdu v tom, že návrh by měl být předložen co nejdříve a v rámci legislativního procesu tedy bylo potřeba dostatek času na určité doladění, hledání vhodných řešení a já doufám, že se nám podaří překonat všechny překážky a že evropské politické strany získají ten status, který si zaslouží. Také si velice vážím těch slov, které řekla o Evropské občanské iniciativě, že to je sam teprve začátek určitého procesu. Nicméně během několika týdnů jsme dostali již deset žádostí o iniciativy. Vidíme, že to je velmi uh, zajímavý nový demokratický nástroj, který je přitažlivý pro evropské občany. Věřím, že všichni se tím hodně naučíme, tím, že s tím budeme pracovat, budeme reagovat přímo na ty věci, budeme projednávat určitá témata přímo s našimi občany. A doufám, že se podaří realizovat co nejvíce iniciativ, které tedy splní ten cíl minimálně jeden milion občanů. Bez mikrofonu. Děkuji panu místopředsedovi. Allora potremmo dedicare... Eh, Takže nám ještě zbývá několik minut jak vidíte, podle toho programu a my se teď můžeme věnovat přeskumu těch pozměňovacích návrhů, o nich budeme hlasovat zítra. Protože ještě nám zbývá několik minut, než přijde paní komisařka Redingová. Takže teď bych chtěl požádat pana kolegu Dafa, aby ho pohořil o článku 196. Well, President, as you know, we have... Děkuji, pane předsedo. Jak víte, k tomuto tématu jsme již měli stručnou výměnu názorů před nějakou dobou. A já bych chtěl teď jenom znovu zmínit ty argumenty pro změnu hlasovacích pravidel, jež se vztahují na výbory. Jak víte, tak my jako parlament jsme vždycky se zasazovali o co největší transparentnost ale je zároveň pravda, že se tím vždycky neřídíme. Zároveň je také pravda, že jestliže bychom e, rozšířili naši praxi v plenárce, to znamená, že máme jmenovité hlasování u každého závěrečného hlasování a pokud bychom toto tedy rozšířili i na výbory, tak bychom tím velice rozšířili mm, tu snahu o legitimnost a transparentnost. Já bych rád všem připomenul, že od té doby, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, tak eh, se uskutečnilo stále větší množství zásadních hlasování v rámci našich výborů. V, roce 2011 uskuteč- se uskutečnilo 2100 84, eh, respektive bylo schváleno 2784 nařízení a 396 směrnic. 77 eh, z nich bylo schváleno od počátku tohoto mandátu, respektive 77 bylo dokončeno v rámci prvního čtení. Takže zákonotvorba na této první úrovni proběhla již u 77 legislativních aktů, které se takto dostaly na plenárku. Třeba, že ta hlasování eh, by mělo vždy probíhat veřejně, tak víme, že praxe samotná bývá trošku jiná. když chceme vědět, jaký poslanec hlasoval pro co, tak to není vždy zcela jasné. Není to zcela jasné médiím a ostatním, kteří nás sledují, třeba diplomaté, akademici, sociální partneři, neziskové organizace a jiné subjekty. Tady tato praxe tedy že stále více dospějeme ke schodě v rámci prvního čtení, se setkává se stále větší kritikou na straně národních parlamentů, které sledují legislativní postupy v naší sněmovně. Tudíž, jestliže chceme vylepšit naši spolupráci s národními parlamenty, tak se domnívám, že toto je něco, co jim dlužíme že bychom se zde měli nechat inspirovat nejlepší praxí národních parlamentů. V současné době, dle mého názoru, většina hlasování ve výborech probíhá veřejně prostřednictvím jmenovitého hlasování. Je to například praxe i v americkém kongresu což by možná byl nejbližší ekvivalent federálního parlamentu, který je podobný našemu uspořádání. Já bych tedy chtěl požádat politické frakce, aby zítra tuto změnu v hlasování podpořili a abychom spustili rozpravu na plenárce k návrhu, který by mohl změnit nebo zlepšit kvalitu našeho zákonodárství a mohl by pomoci zprůhlednit činnost našeho parlamentu z pohledu médií i veřejnosti. Děkuji. Grazie, onorevole Daffe. E Děkuji panu poslanci Dafovi a dále se hlásí pan e, eh, místo předseda Messerschmidt. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji panu zpravodaji. Jak víte, tak já jsem, si, jsem požádal o eh, přeskum, co se týče národních parlamentů. Nicméně souhlasím s panem Dafem, že co největší počet jmenovitých hlasování by zvýšil transparentnost. To je pravda, ale jsem si tedy nejistý tou jednou věcí, kde se říká, že pouze závěrečné hlasování by mělo povinně probíhat jmenovitým hlasováním. Jak jste zmínil, tak v případě mnoha těchto dohod v prvním čtení bude stejně tak důležité hlasování o pozměňovacích návrzích. Bude důležité stejně tak jako závěrečné hlasování, tudíž nevidím důvod, proč by všechno hlasování, zejména v případě těch dohod v prvním čtení, nemělo být právě formou jmenovitého hlasování. To by podle mě právě přispělo tedy k, k tomu, abychom pracovali v souladu s těmi osvědčenými postupy a tak dále. Nevím přesně, jak to funguje v jiných zemích, ale mm, myslím, že bychom se neměli omezovat v našich postupech jenom proto, že nenajdeme jiný parlament, který stejně pracuje. Podle Lisabonské smlouvy každá instituce je nyní povinna usilovat o co největší transparentnost a podle mě jmenovité hlasování je zcela na místě v případě každého hlasování. Takže možná by bylo hodné, zda byste vyjasnil, eh, tedy zda to, co tady máte uvedeno, že by se to mělo týkat jenom závěrečného hlasování, nebo prostě toho konečného hlasování, eh, anebo vše hlasování. Já jsem rozhodně pro tu druhou možnost. Děkuji, slovo má pan poslanec Hefner. Ich habe lange über diesen Vorschlag nachgedacht. Dlouho jsem uvažoval o tomto návrhu. A je to způsobeno tím, že vidím, že tady jsou dva aspekty. Jeden ten, který byl zdůrazněn panem Dafem, to znamená transparentnost uvnitř a mimo tohoto schromáždění. A druhá věc, druhý aspekt, podle toho, jak já věci chápu a díky své parlamentní zkušenosti, často ve výborech probíhají věci, které jsou ještě v pohybu. Je to, je to dynamický proces a lidé nevědí přesně, co budou dělat později na plenárce. A možná, že věci nejsou zcela jasné a delimitovány podle politických uh, stran. Čili mm, podle diskuze se to potom mění. To je moje zkušenost eh, mm, člena parlamentu. Měli bychom zachovat tento aspekt věcí a nebylo by dobré, kdybychom příliš záhy nebo příliš rychle se to odhlasovalo eh, nominálně. Nicméně budu obhajovat eh, návrh Andrewa. Proč? Protože stále více řešíme některé věci ve výborech a ty už pak nedojdou do plenárky, na plenárku anebo na plenárce, nejsou předmětem rozsáhlé debaty. A nejsou tady pozměňovací návrhy jako zpráva Guerrero. E, víme, že při prvním čtení se ty dohody nějak znásobí a e, komise vzhledem k tomu, že to je rozhodující instance my, si, my bychom měli mít rozhodnutí nominální. Ale tady se vrátím k návrhu pana Messerschmitta. Když jde o dohodu při prvním čtení, jde o to, jestli dáme svoji podporu již získanému výsledku. Jsem tady trochu v rozpacích, protože vidím, že často věci nejsou dostatečně zralé. A dělá to problémy ve vztazích mezi komisí a plenárkou. A dokud se to nezmění, podporuji návrh pana Dofa. Já se omlouvám, ale musíme přerušit rozpravu k tomuto bodu, protože již k nám přišla paní místopředsedkyně Redingová. Může pan poslanec Dav si může rozmyslet svou reakci, může tedy vystoupit po paní místopředsedkyni Redingové. Jak vy víte, tak já bych byl velmi rád, kdybychom se mohli nad tím ještě zamyslet, analyzovat toto, protože, jak víte, ještě také je potřeba um, se zamyslet i také nad určitým vyjasněním. Jedná se tady tady o tuto výhradu a pan kolega Saguarda chtěl také tady hovořit o tom rozpočtu, který je není vypracován v partnerské spolupráci a proto já bych byl velice rád, kdyby paní místopředsedkyně Vivian Redingová se mohla vyjádřit i k této otázce. Děkuji. Thank you, President, and um, let me tell you that I think it's a very good idea. Děkuji. Myslím si, že je skutečně vhodné, abych navštívila tento výbor a abych mohla hovořit o společném cíli, který máme. A ten společný cíl je informovat občany o tom, co děláme a co děláme společně. Budu hovořit o třech věcech, které se zaměřují na občana. Jednak sdělování, informování o Evropě občanům, Evropský rok občanů 2013 a také veřejné konzultace online v oblasti občanství. Eh, evropského občanství. Já vím, že často získáváte informace na základě zpráv komise a to možná někdy není až tak atraktivní, ale poslední zpráva, která byla nazvána Communicating Europe to Citizens and Media z roku 2011, tato zpráva je k dispozici zde v místnosti a je také na webových stránkách vašeho výboru. A v této zprávě najdeme velmi konkrétní příklady toho, co děláme společně. A chci také zmínit, že kromě toho je vypracovávána společná zpráva každý rok, společná zpráva Evropského parlamentu a Evropské komise o evropských záležitostech a tato zpráva analyzuje uplynulý rok a také zmiňuje následný rok. Já nevím, jestli se k těmto zprávám dostáváte k této, těmto zprávám, které obsahují informace, ale každopádně tyto zprávy existují a jsou k dispozici. Za prvé je nutné, abychom my všichni zlepšili kvalitu evropského informování tím, že vytvoříme informování o Evropě, tím, že vytvoříme přímá kontaktní centra a kdy budeme postupovat takzvanou tou jednou přepážkou. Také je nut, nutnost vytvořit evropská přímá kontaktní centra, kde bude možno hovořit všemi eh, úředními jazyky EU a od července 2011 jsou, <clears throat> je, tento, je je toto navázáno také na informační službu Evropského parlamentu. Vedle toho je portál Europa, který nabízí přímé informace online, eh, konkrétní informace, ať se to týče spotřebitelských center, ať se to týče Solvitu a nebo jiného poradenství. Loni jsme také vytvořili dětskou stránku, eh, která je v jazyce přístupném dětem, kde jsou různé hry, kvizy a jsou zde informace, které jsou určeny mladým. Takže to jsou nástroje, které máme, které máme již dnes k dispozici. Jistě se shodneme na tom, že je třeba tu naší komunikaci, naše sdělení, sdělování decentralizovat, tak abychom se dostali blíže k občanům. Proto jsme také naš, naše nástroje konsolidovali v členských států. Jednak Evropské veřejné prostory EPS, což je nástroj, který komise a parlament připravili dohromady a který je ideální platformou uh, pro spolupráci. V roce 2011 vznikly tři nové takovéto prostory a 16 evropských veřejných prostorů eh, přijalo 3 miliony evropských občanů loni. V roce 2012, tak jak je se to objevuje v našem společném akčním plánu, předpokládáme větší spolupráci mezi komisí a parlamentem. Vedle toho máme 18 partnerství v oblasti managementu, v kterého se účastní, těchto partnerství se účastní Evropský parlament, komise a členské státy. A tady zapojujeme již eh, vnitrostátní a regionální úřady a orgány a tím znásobujeme naší komunikační kapacitu. A vzhledem k úspěchu tohoto projektu předpokládáme výrazný nárůst v roce 2012 2012 v souvislosti s těmi 100 projekty, které byly v roce 2011 těmi třemi institucemi zahájeny. A pak jsou tady, a to je velmi důležité, přímá eh, informační centra Europe Direct, která se nacházejí v 27 členských státech a je jich 452. Ty pracují s službou Evropského parlamentu určenou pro informace občanům. Jsou to vstupní místa pro občany, kteří mají otázky a snaží se zajistit odpovědi. Tyto, tato centra jsou pro vás velmi důležitá ta, a proto vítám to, že naše služby je zde se mnou Gregory Prože, který je e, generálním ředitelem a má na starosti komunikaci. Naše služby fungují nebo spolupracují na vytvoření smlouvy o spolupráci, o tom, jak nadále spolupracovat eh, na těchto informačních centrech. To je velmi důležité, zejména v souvislosti s přípravou na nadcházející volby, protože již lidé dnes vědí, že dostanou tímto kanálem odpovědi na své eh, otázky, ale je do toho třeba zapojit i eh, parla, poslance parlamentu a, a, a členy parlamentu z těch jednotlivých oblastí, tam, kde se to centrum nachází. Takže smlouva o spolupráci, Memorandum of Understanding, se připravuje právě s ohledem na toto. Takže komunikace je decentralizována a tedy alespoň tolik bylo k té decentralizované komunikaci a nyní spíš centralizovaná komunikace směrem k médiím. Pro evropské občany je televize stále tím nejdůležitějším médiem a proto jsme se zaměřili zejména na Euronews, což je eh, informační kanál pro evropské záležitosti v 11 jazycích s 5 miliony diváky denně. Máme s nimi novou partnerskou dohodu, která je dostupná nejenom komisi, ale také parlamentu. Vy z vás, kteří sledujete Euronews, vidíte, že parlament je často zmiňován v těch zprávách, jakým způsobem jsou rozhodnutí v parlamentu přijímána a podobně. V roce 2012 na základě návrhu parlamentu nebo zprávy k žurnalistice a novým médiím eh, budeme zvýrazňovat evropskou debatu tak, aby, nebo rozšiřovat evropskou eh, debatu tak, aby se eh, dotkla i méně, nebo aby zahrnula i méně známé jazyky. Co se týče rozhlasu, ten je považován za eh, nejdůvěryhodnější médium pro Evropany. Nejvlivnější je televize, ale to médium, kterému se nejvíce věří, to je rozhlas. Tady je důležitá evropská síť Juranet, která získala tři nové členy z Estonska, Kypru a Eh, Slovenska v roce 2011. Třetím nástrojem je, jsou tisková média Press Europe, které nabízí výběr článků z Evrop- o evropských záležitostech z národních a mezinárodních tisk- tištěných médií s překladem do deseti jazyků. Tady narostl počet čtenářů tohoto portálu v roce 2011 eh, o milion měsíčně a doufáme, že budeme takto pokračovat i v roce 2012. Eh, komise, jak jsem právě řekla, přijala tedy několik aktivit pro zlepšení eh, informování o Evropě a institucionální skupina k informacím při, připravuje sítě informování a se sejde 6. června a připravuje se také na evropské volby a my budeme 6. června rozhodovat o této nové mm, spolupráci. Já eh, doufám, že tedy bude také stáhnutá ta výhrada, ta zbývající rezerva či výhrada, která blokuje e, ten příslušný rozpočet určený na komunikační činnost. To jsou nástroje, které máme k dispozici. Je však důležité posílit způsob, jakým připravíme občany na volby v roce 2014 tak, aby občané byli ochotni hlasovat, aby si byli vědomi účinku a dopadu svého hlasu. Proto komise připravuje eh, eh, vstoupit do Evropského roku občanů, to bude v roce 2013 a bude to 20 leté výročí pojmu evropského občanství, které bylo poprvé, tento pojem byl poprvé vysloven v Maastrichtské smlouvě a bude to rok, který vlastně povede k volbám. Tento rok by nám měl umožnit mobilizovat evropské voliče a lépe jim vysvětlit, co děláme pro občany v Evropě, tak abychom jim usnadnili E, denní život, abychom jim umožnili využívat svých práv plynoucích z jejich občanství. E, chceme zdůraznit svobodu pohu, pohybu a jak mohou tuto svobodu občané uplatňovat, každodenně uplatňovat. Tímto způsobem se Evropský rok občanů stane nejenom rokem Bruselu, ale bude to rok, kdy skutečně půjdeme na tu nejnižší úroveň, kdy my všichni, poslanci parlamentu, komisaři, národní parlamenty, um, krajská zastupitelstva, nevládní organizace, všechny tyto nástroje budou, nebo všechny tyto orgány budou moci skutečně se obrátit těm občanům na nejnižší úrovni, jak nás tito občané vnímají a co by chtěli vidět v naší práci jiného. To nám také umožní připravit evropské politické strany, které eh, též by měly vejít v život v roce 2014, eh, v roce voleb. Máme velmi omezený rozpočet, ale rozpočet není tak důležitý. Důležité je, že se toto děje a že je to koordinováno všemi těmi, kteří do toho mohou vstoupit. Vaše, váš výbor již přijal své stanovisko a doufám, že návrh bude přijat co nejdříve. Já jsem učinila následující návrh, který začne 9. května, abychom mohli ho zahájit. A je, jsou to veřejné konzultace online k evropskému občanství. Tyto konzultace právě 9. května oznámíme, zveřejníme a budou to občané sami, ne organizace, které, kteří budou moci do toho vstoupit a vyjádřit se k pojmu evropského občanství. S jejich vstupem pak budeme moci připravit zprávu, následnou zprávu, která má být veřejněna v roce 2013 o evropském občanství. Během toho Eh, roku evropského občanství, takže ehm, sdělte svým voličům, že Evropa bude mít od toho 9. května eh, možný tedy tento dotazník, jsou tady linky na všechny regiony a člen, poslanci parlamentu budou moci tam přímo reagovat na otázky svých voličů. Pak jsou tady konkrétní otázky, které se netýkají tolik práce tohoto eh, výboru, eh, je to vyloučení voličů, eh, hlasovací práva a také postavení evropských politických stran, takže tady je celá škála otázek, které je možno diskutovat s občany. Ty veřejné konzultace budou uzavřeny 9. září 2012 a výsledky budou potom projednány s eh, dalšími institucemi Evropské unie a proces potom bude, eh, výsledky tohoto procesu se dostanou do zprávy o evropském občanství, která bude zveřejněna 9. května 2013. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát za tyto informace, které já osobně považuji za velmi užitečné, již se nám hlásí několik poslanců a nejprve pan kolega Tršakovský. Takže stále tady vedeme válku s časem, ale naši poslanci jsou velmi disciplinovaní a máte tedy dvě, maximálně tři minuty. Paní komisařko, já mám otázku a prosím, nepovažujte to za kritiku, protože když se hovoří o komunikování s občany, tak málo kdo hovoří o výhodách Evropské unie. Často se říká o tom, co nedělá nebo dělá Evropský parlament či Evropská komise, ale nikdo nemá žádný vhodný recept. Já bych se chtěl zeptat na nadcházející volby v roce 2014, protože vy říkáte, že se na ně chystáme, ale pro mě eh, by bylo zajímavé podívat se na volby v roce 2009, na tu kampaň, která tam proběhla a jaká ponaučení jste si z toho vzali tedy jak to bylo efektivní, co chcete změnit a tak dále. Protože dle mého názoru jako europoslance, který sledoval tuto kampaň v Polsku i v jiných zemích, tak když jsem se ptal spousty přátel a známých, zda viděl nebo zda nějak vnímali tu kampaň před volbami v roce 2009 a jak ji vnímali, tak musím říci, že v podstatě nikdo nebyl schopen vysvětlit, o co tam šlo. Nikdo nebyl schopen vysvětlit, jaký měl být cíl této kampaně. A nevím, jaký byl ten důvod. Možná myšlenka byla taková mít jednu kampaň ve všech 27 zemích, ale spíše to mělo být děláno různě v různých zemích, protože v různých zemích funguje něco jiného možná nejjednodušší způsob, a já jsem o tom hovořil i s profesionály, kteří se zabývají organizací politických kampaní, protože jsme pořádali i naši vlastní kampaň a on, um, oni nebyli schopni se také jednoznačně vyjádřit. Takže nevím, měli bychom dělat ty kampaně takovým či takovým způsobem, ale v zásadě ptám se, jaká ponaučení jsme si vzali z roku 2009, tak abychom to mohli vylepšit. A prosím, nepovažujte to jako kritiku, spíše je to určité konstatování, určité skutečnosti a myslím, že je vhodné se vždy ponaučit z minulosti, abychom byli lépe připraveni na budoucnost. Děkuji. Děkuji, slovo má paní poslankyně Gurmaj. Děkuji, pane předsedo. Já mám velké štěstí, že jsem měla možnost se setkat s paní Redingovou již včera na jiném výboru, takže to je velmi přínosný týden, kdy máme možnost takto kvalitní výměně názorů na různá témata. Já bych vás chtěla informovat eh, také, že se jedná o druhé jednání, kde už máme naše chorvatské pozorovatele, Táňu a další, což tedy znamená, že tady již začíná probíhat vzájemná spolupráce mezi komisí a parlamentem. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste k nám dnes zavítala. Všichni se jistě shodneme na tom, že je lep, potřeba lépe komunikovat v rámci Evropy, lépe informovat občany o právech a přínosech Evropské unie, abychom řešili tu stále větší propast mezi evropskými občany a evropskými institucemi. S ohledem na postup různých populistických hnutí je tato potřeba stále naléhavější. Podle mě eh, bez té komplexní zprávy o tom, co by nás stálo, kdybychom Evropu neměli, by se nám jenom obtížně reagovalo na určité chybné, milné argumenty, protože bychom neměli k dispozici příslušné údaje a data. Také bych chtěla říci, že je důležité, aby Evropský parlament byl propojen s lepší komunikační strategií v konkrétních politických oblastech. Já vím, že vy jste vynikající komunikátorka, ale já jako mm, spravodajka nebo spoluspravodajka pro Evropskou občanskou iniciativu vím, že na věci je třeba se dívat i z jiného pohledu. Komunikační strategie by měla zapojit všechny příslušné komisaře a podle mě ITI by mohlo být nejlepším fórem pro tyto věci mohlo by eh, fungovat podobně jako v případě evropských občanských iniciativ. A s potěšením bych chtěla říci, že GŘ pro komunikaci nebo příslušná sekce vytvořili velmi kvalitní film, kvalitní snímek. A mm, musím říci, že možná s ohledem na rok evropského občanství by bylo vhodnější, kdyby se to věnovalo jenom určitému tomuto tématu, takže ta změna toho konceptu byla poněkud nešťastná. No a konečně, vy jste jasně řekla, že televize je jednoznačně největším zdrojem informací pro občany. Takže já se ptám, proč byla zrušena celoevropská televizní síť? Měli jsme přece rozpočet nějakých 9 milionů euro na tento projekt a vy sice mluvíte o Euronews, o tom, že dostali přibližně 3 miliony, takže si říkám, že zbytek těch peněz mohl být vynaložen na lepší komunikaci s občany. To by bylo velmi přínosné. A já také věřím v interkonstitucionální komunikaci, takže je to velmi potřebné. Ještě jednou děkuji za to, že jste k nám zavítala. Děkuji paní poslankyni Gurmaj a dále má slovo Sodgard Nokegard. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. A děkuji paní komisařce za její prezentaci. Děkuji za to, že jste se s námi podělila o úvahy k tomuto důležitému tématu komunikace. Celá řada těch věcí jsou velmi zajímavé zejména ta myšlenka veřejných konzultací online od května. To myslím, že je určitě krok správným směrem v této věci. Samozřejmě eh, budeme rádi, když o tom uslyšíme ještě více. Nicméně chybí mi tady ve vaší prezentaci jedna důležitá věc, a to sice strategie, kterou by, eh, po které volal tento výbor a také ještě jiný výbor. Oba výbory jasně řekly, co požadujeme, jaké mm, podmínky pro uvolnění rezervy jsou následující. Abychom rezervu uvolnili, tak apelujeme na komisařku, aby v rámci interinstitucionální komunikace e, byla uvolněna tato rezerva na komunikaci před volbami v roce 2014. Vyzýváme komisařku, aby písemně se zavázala, že to bude takto uvolněno v druhé polovině roku 2012. Takže má otázka na vás je následující. Vypracujete takovouto strategii nebo respektive zašlete takovéto písemné vyjádření parlamentu v otázce interinstitucionální spolupráce? Pokud ano, kdy? Pokud ne, z jakého důvodu ne? Děkuji. Honorable Hefner, Děkuji, slovo má pan poslanec Hefner. Thank you very much, Commissioner, for... Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za to, že jste k nám zavítala a také za vaši prezentaci. Já mám jenom několik věcí. Jednak vy jste tady zmínila, že eh, v tom evropském veřejném prostoru se ukázaly 3 miliony, 3 miliony občanů. Můžete nám prosím přesněji vysvětlit, co to znamená, ty 3 miliony lidí, tedy jakým způsobem mm, vyjádřili svůj názor, abychom to lépe pochopili. Dále, eh, vy jste hovořila o roce občanů, Evropském roce občanů. Říkala jste, že to nebude rok Bruselu, rok bruselských aktivit. Hovořila jste o těch online konzultacích a podle mě je velmi důležité, aby v rámci Evropského roku občanů si občané uvědomili, že skutečně jde o ně. Což neznamená jenom jednosměrnou komunikaci ze zhora dolů, ale obousměrnou komunikaci. Což také znamená, že tedy budeme eh, chtít, aby občané předkládali své návrhy, své myšlenky, své obavy a nejdůležitější v této věci jsou následné kroky. To znamená, co se dále bude dít, jak to bude vypadat eh, s odpověďmi, když budou probíhat tyto online konzultace. Tedy eh, budou nějakým způsobem přímo sledovány tyto myšlenky, bude se s tím nějak pracovat, takže to je moje taková základní otázka. A potom ještě poslední věc, poslední otázka se týká rozpočtu pro Evropského roku občanů. Jestliže chcete, aby to bylo úspěšné, jak to chcete zvládnout s jedním milionem euro? Nebo máte ještě něco v záloze, co můžete případně použít? Děkuji. Ještě se hlásí tři kolegové, takže musíme už opravdu rychle to vzít. Apeluji na stručnost. Dále má slovo pan kolega Sondergaard. Uh, thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát. Já také souhlasím s kolegy v tom, že uh, bychom rádi viděli tuto strategii, protože podle mého názoru zatím ty věci nejsou vůbec jasné. Mám tady několik poznámek. V zásadě byl bych velice rád, kdyby věci byly založeny na faktech. A my e, jsme byli také zapojeni do průzkumu realizovaného eurobarometrem. Tudíž celá řada těchto iniciativ, které byly realizovány a které se promítají ve zprávě z roku 2011, k čemu v zásadě tyto iniciativy vedly. To znamená, změnil se nějak postoj obyvatelstva k EU? V souvislosti s volbami z roce 2009 jsme měli určité informace a teď je tedy Otázka zdá nějakým způsobem Eurobarometr odráží ty pozitivní změny v důsledku těchto iniciativ a konkrétně, které iniciativy byly nejpřínosnější, které nejvíce změnily situaci. Máme tady možná určitý kulturní rozdíl, protože při nejmenším ve Skandinávii to není úkolem státu nebo parlamentu mobilizovat lidi, aby přišli k volbám. To by měla být úloha politických stran. Politické strany by měly mobilizovat občany, aby přišli k volbám. Takže jaká je mm, úloha Evropské unie při mobilizaci občanů v porovnání tedy s úlohou politických stran v příslušných zemích? A potom poslední taková drobná otázka. Já tady vidím že jsou zde zmíněna různá média, Euronews, Evropská rozhlasová síť, Radio Network, tisková média a podobně. A zajímalo by mě, proč nic z toho není ve skandinávských jazycích. Nevím, zda máte nějaké vysvětlení pro to, ale pokud ano, tak zajímalo by mě to. Připadá mi skutečně podivné, že tam máte španělštinu, italštinu, portugalštinu, ale není tam žádný skandinávský jazyk třeba, že jak možná víte, tak Švédsko nebo Dánsko je například mnohem větší než Portugalsko. Děkuji. Grazie, Edora. Děkuji. A dále má slovo pan poslanec Brox. Děkuji. Já jsem se před dvě a půl lety účastnil jednoho důležitého podnětu v rámci AFKO, aby byly vynaloženy větší prostředky na to, aby občané byli informovány o přínosech členství v EU. Členové výboru za EKR a ještě další frakce eh, předložili prohlášení, kde bylo jasně řečeno, že občané by měli být informovány o přínosech i nevýhodách členství v EU. Toto bohužel bylo smeteno se stolu. Buď to ti, kdo hlasovali proti, se domnívají, že tady žádné nevýhody nejsou, anebo si myslí, že by neměly být sdělovány občanům. Eh, jednostraná informace ale není skutečnou informací. Je to propaganda. V případě soukromých institucí a soukromých uspokojení je sam, uskupení je samozřejmě v pořádku, když utratí peníze za propagandu. Ale aby Evropská unie vynakládala prostředky na jednostranná stanoviska, jednostrannou propagandu, to je podle mě neakceptovatelné. Je to tak důležité? No, vezměme si nedávné referendum v Chorvatsku informovanost ze strany EU nebo tato propaganda zcela smetla argumenty, které předkládali protagonisté, které byly pro či proti. Eurofilové říkají, že opozice proti evropskému projektu je vysvětlená a zdůvodněna jenom neznalostí přínosů tohoto projektu. Tudíž eh, neznalost může být jednoznačně smetena propagandou, která je zamaskována za poskytování informací. A to je samozřejmě velmi špatné, když je to zaměřeno na e, své právné dospělé, ale když je to zaměřeno na děti, tak je to skutečně velice znepokojivé. Děkuji. Děkuji a poslední vystoupení pan poslanec Egnil. Thank, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Slovo komunikace je v této debatě mnohokrát zminováno. Také tady zazněly volby v roce 2014. V těchto volbách budou e, strany, které budou kampaň mít založenou také na opozici vůči EU. A já jsem skutečně proti tomu, aby propaganda byla maskována za poskytování informací. Tady je velmi e, totiž mírné, mírná dělící čára. Já jsem jednoznačně tady proti tomu, aby se ve volebním čase sdělovala tato propaganda. Pan předseda, děkuji mnohokrát za toto vystoupení a nyní dávám slovo paní komisařce Redingové. Uh, Pane předsedo, mnoho uh, poslanců zde kladlo otázku k volbám 2014. Možná jsem ve svém vystoupení nebyla úplně nevyjádřila se úplně eh, srozumitelně a možná jsem vynechala jednu větu, kterou se vždy snažím říci, a totiž to, že rok 2013 by měl každý z nás vstoupit do diskuse na té základní nejnižší úrovni a vysvětlovat občanům, co děláme my nejenom my jako parlament a komise, ale myslím také eh, poslanci, myslím také poslance národních parlamentů a jak to, co dohromady my všichni děláme, přispívá občanům. V roce 2014 to bude rok evropských stran eh, to není, není to ani parlament jako instituce, ani komise jako instituce které by vedly volební kampaň. Volební kampaň vedou strany. A pokud jsem správně informována, Evropský parlament a jeho strany dostali 10 milionů euro na přípravu této volební Kampaně nejde o komisi, o mne, to je vaše práce, pokud budete kandidovat ze své strany v rámci volební kampaně. Další otázka. Jaká jsou poučení z kampaně v roce 2009? O tom můžeme hovořit. Za prvé, v těch členských zemích, kde nejsou povinné volby, tedy povinná účast u voleb, tam přišlo k volbám velmi <clears throat> málo lidí a to byl velký problém. Lidé, lidi to nezajímalo. A, a stejně evropské evropští voliči nehlasovali pro tyto, tento parlament a pro jeho strany, ale vyjadřovali svůj názor na své vlastní vlády. A to musíme změnit. Proto musíme v roce 2013 vysvětlit občanům, co eh, <clears throat> vlastně Evropský parlament dělá, o co jde. Já jsem přišla právě z výboru pro spravedlnost, kde jsme se zabývali způsobem přijímání nové legislativy v oblasti dědického práva, zejména kde se jedná o přeshraniční eh, rodiny, někdo zemře, eh, zemře v jiné členské zemi a musí se to řešit nadnárodně. To je něco, co se řeší prakticky a řeší rodinné situace v takových uh, Mm, za takových okolností, kde ten zemřelý, který po kterém se dědí, je v jiné zemi. A to vysvětluje, mm, to je příklad, který můžeme vysvětlit občanům, co činíme v jejich eh, prospěch. Umožňujeme eh, volný pohyb umožňujeme jim, nebo je jim umožněno využít to, že jsou evropskými občany. Ale v roce 2014 to bude na politických stranách, aby se zhostili své povinnosti. Paní Gomaj jsem též ráda, musím se s vámi stotožnit, že chorvačtí pozorovatelé jsou nyní členy našeho týmu a že jsem se i zajímala o tu kampaň, která probíhala v Chorvatsku před referendem. Byla to kampaň, kterou vedla chorvatská vláda, takže tu žádným způsobem tuto kampaň neřídila Evropská komise. Já chci vysvětlit, jak to bylo skutečně, nikoli jak je tomu ideologicky. Ale máte pravdu, je tady narůstající propast mezi tím, co občané vědí a co cítí a mezi institucemi. A tuto propast musíme přemostit a to já také cítím z výsledků eurobarometru, protože občané jsou frustrováni, mají pocit, že nejsou dobře informováni, nevědí, kam si pro informace jít. A to je to, co je naším cílem v roce 2013, aby občan věděl, když má otázku, kam s tou otázkou jít. Zda s tou odpovědí se stotožňuje, to již je jiná věc, ale měli by občané mít, měli by občané mít pocit, že někomu to leží na srdci, někde se mohou zeptat a tak dále. Máme proto 450 těch evropských center, kde dostane občan odpověď na svoji otázku ve svém jazyce. Jako kandidáti během voleb či jako stávající mm, poslanci byste s těmito centry měli spolupracovat, protože to budou střediska informací, které bude mm, možno takto použít. Vy <clears throat> jste říkala, že jste hovořila s kolegyní o s kolegou o občanské iniciativě a o IGI, tedy té informační skupině, která 6. června přijme rozhodnutí, jak spolupracovat. Já eh, spolupracuji s dvěma místopředsedy parlamentu, kteří mají na starosti komunikace a eh, je třeba i z této eh, politické úrovně s tím vyrovnat. Já s vámi nesouhlasím, je to výjimečné, ale ne, nesouhlasím v tom, že občan nebo občanství. Proč mluvím o občané, občanu? Protože to je širší pojem, zatímco občanství je pojem uší. Ale to vůbec nevadí, že s vámi eh, nesouhlasí a není to nějaký zásadní eh, problém. Ten, ty náklady na Neevropu, Evropu, to to je něco, co já považuji za mm, podstatné je konkrétní informace, informace o dědickém právu, e, informace o mateřské dovolené, informace o Erasmu, o volném pohybu e, osob i zboží, o tom, co dělají kolegové v oblasti profesního vzdělání, jiná forma Erasmu. Toto jsou věci, o kterých musíme informovat občany, tak, aby věděli, jaké mají možnosti, co se děje. Otázka televizních sítí, já jsem již o tom hovořila mnohokrát, ale řeknu to opět. proběhlo velmi důkladné a dlouhé hodnocení, kterého se účastnil i Evropský parlament a závěrem je, že ten projekt není životaschopný. Je to projekt, který byl ambiciozní, ten nápad je dobrý, tedy využít televizní sítě, abychom mohli oslovit stávající televizní Eh, publikum, ale proto potřebujeme skutečné eh, vysílání, nikoli jenom jakousi kampaň. Takže ten začátek, ten prvotní nápad byl dobrý a někdy se možná jednoho dne se možná bude eh, realizovat, ale to, co bylo navrhováno, bylo podle mého názoru něco, s čím jsme nemohli, mm, čeho jsme se nemohli účastnit a také finanční rámec, který nás omezoval po nějaké době, by nám byl neumožnil pokračovat v této iniciativě dlouhodobě. Takže dobrá myšlenka, ale velmi obtížně realizovatelná. Pan, otázka pana Lekegarda, kterou také podpořil pan Sonegard, co se týče strategie a komunikace komunikační strategie. Já jsem to říkala již během svých slyšení, předtím, než jsem se stala komisařkou, a říkám to od té doby opakovaně. Stejně jako pan Lockegaard, i já jsem bývalou novinářkou a ráda komunikuji, ale nerada komunikuji o komunikaci. Nerada také hovořím o strategiích ke komunikaci a myslím si, že bychom se měli zaměřit na tu samotnou komunikaci. Proto jsem hovořila také o těch konkrétních aktivitách, kde je skutečně něco hmatatelného. Já vám mohu říct, jaká jsou pravidla ke komunikaci. Možná, že eh, vy si můžete v parlamentu rozhodnout, jakým způsobem eh, přijmete určité sdělení, ale my, když v komisi přijímáme sdělení, musí být v pracovním eh, programu. To se dá vyřešit. A poté pro každé sdělení, které vychází z komise, je potřeba mít hodnocení dopadů. K tomu máme zvláštní komisi, tam eh, předložíme konkrétní otázky, pověříme někoho eh, vypracováním toho hodnocení dopadů, které trvá minimálně 8 až 12 měsíců a jakmile máme hodnocení dopadů můžeme přijít s nějakým sdělením, které musí projít vnitřním připomínkovým kolečkem, což může trvat další dva roky. A můžeme tedy s něčím takovým začít. Je to velká počáteční investice a poté, kdy takové sdělení vyjde, tak již bude po volbách, takže to nebude mít žádný konkrétní dopad, žádný konkrétní přínos. My potřebujeme nyní skutečně přímo komunikovat a nikoli komunikovat o tom, jak máme komunikovat. Musíme využít to, co máme k dispozici, abychom mohli příslušné informace sdělit, předat dál. A to říkám opakovaně. Říkám to od doby, kdy jsem byla zvolena a říkám to konzistentně. Otázka k, těch, těch, k těm třem milionům občanů, kteří se objevili na těch setkáních, jedna, jednáních. My máme ty evropské domy, kde sídlí komise, parlament a někdy i vláda toho daného státu. Když se podívám na evropský eh, dům v Lucemburku, eh, znám, jak ten pro- program vznikal. Tak v tomto eh, domě probíhá každý tři, pravděpodobně každý týden nějaká iniciativa, diskuse, otevřená jednání, tiskové konference. Ty tři miliony lidí jsou ti lidé, kteří se účastnili těchto aktivit na, v evropských domech. A většinou to využívají poslanci parlamentu v Lucemburku například Eh, já se tam dostanu dvakrát, třikrát za rok, někdy jsou to jiní komisaři, pokud jsou, eh, se účastní zasedání rady v Lucemburku, vždycky je tam eh, něco třeba zorganizováno pro ně, ale každý týden se tam objeví evropský poslanec a to je skutečně cesta od těch nejnižší úrovně směrem nahoru ty, ta, ty schůze či ta jednání se týkají různých eh, právních eh, úprav, eh, například ochrana spotřeb, spotřebitelů společně s nějakými skupinami aktivistickými a um, poslanec parlamentu tam vysvětluje, proč jak, a jakým způsobem se v této věci angažoval a pak se o tom píše v tisku. Tak to se odehrává v těch evropských domech, závisí to to na jednotlivých ehm, poslancích eh, a poslankyních, jakým způsobem toho využijí. Ehm, rozpočet ehm, ten rozpočet je velmi omezený a já jsem dospěla k závěru, že ten rozpočet není to nejpodstatnější, protože my máme všechny ty nástroje. Ty nástroje jsem vyjmenovala ve svém úvodním projevu. My potřebujeme využít to, co máme k dispozici, potřebujeme spolupracovat s nevládními organizacemi, dalšími organizacemi, organizacemi mládeže, tak aby všichni měli pocit, odpovědnosti za probíhající diskusy. Proto jsme také od 9. května zahajujeme ty e, konsultace online, které poprvé ukáží občanům, my občanům dají tu možnost říci, co si myslí a vyjádřit se. Důležité je, aby se účastnila internetová komunita. Viděli jsme to v situaci s zákonem akta, že pokud s touto komunitou nebudeme spolupracovat, může to vést k těm důsledkům, ke kterým to vedlo. A my zde říkáme, prosím, přijďte, řekněte nám, co si myslíte. Já jsem to říkala ve svém úvodním projevu, že Tyto otevřené konzultace poběží až do 9. září, ale to budou drobné informace, to nebude nějaký velký celo eh, velký obrázek, budou toho jednotlivci, nebude to jasný výzkum veřejného mění, nicméně výstupy z tohoto nástroje budeme prezentovat parlamentu i radě a tyto výsledky se dostanou do zprávy eh, Citizenship Report v květnu 2013, to znamená o rok později, tedy 9. Eh, května rok poté, zjistí občané, jaký dopad měly jejich dotazy a připomínky. Takže to bude uprostřed eh, roku a též vám to bude k dispozici. Viděli jste tu poslední zprávu Citizenship Report. Tam je celá řada zajímavých informací. Říkám to panu Třaskovskému, eh, tak, mm, že z toho vyčte, co lidem skutečně leží na srdci, jak jednají a jak reagují. Z toho 100 tisíce dopisů, který, které dostanu, 90% těch dopisů by mělo být adresováno členským zemím, ale občané eh, nevědí, kde se domáhat svých práv v členských státech a říkají si, a ah, tady je prostě komisařka pro spravedlnost, to je naše poslední útočiště, takže se obrátí na mne, i když jsou to e, otázky, které by měly jít e, Národnímu parlamentu nebo ministru spravedlnosti té dané země. A já se snažím ten dopis vždy postoupit tomu správnému adresátovi. Takže pane Bronci, pane Aňo, já se snažím postupovat velmi jednoduše elementárně jednoduché otázky, jednoduché odpovědi. To není propaganda, to je velmi eh, faktické a efektivní a to je to, co bychom se to, to, co bychom měli dělat. Lidé jsou příliš dobře informováni na to, aby věřili propagandě. Propagandě těžko mohou v dnešním světě věřit. Ale my můžeme říci, máme tady uh, tolik a tolik nadnárodních manželství, přeshraničních manželství, z toho jsou takové, plynou takové a takové problémy, tak to je řešíme. Máme situace, kdy člen rodiny zemře v jiné zemi a kromě toho smutku, které to způsobí, je tady spousta potíže při řešení, při, v tom dědickém řízení a mnoho soudů musí, to, musí takové věci řešit. To jsou hmatatelné věci, jsou to fakta, jsou to čísla, kterých se musíme a můžeme držet. A to je náš základ. A kromě toho naslouchat dát jasně najevo, že umíme naslouchat, že všechny nástroje, které jsou dost, a všechny ty nástroje, které jsou dostupné, jsou dostupné i všem poslancům, eh, tak, aby naslouchali svým voličům. E Děkuji mnohokrát za toto obsáhlé a vyčerpávající vysvětlení. My jsme chtěli uspořádat toto jednání zejména proto, abychom si rozptýlili některé z těch obav, které jsme měli. A možná by bylo tedy vhodné, abychom v této rozpravě pokračovali na dalším jednání koordinátorů, kde se tady zamyslíme nad sdělením komise. Zatím ještě jednou děkuji, děkuji mnohokrát a jsme velmi rádi, že jste k nám zavítala, abyste nám objasnila všechny tyto důležité věci. Děkuji.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 Dobrá, takže hlásil se pan poslanec Gualtieri, ale ten již zde není. Ne, není tady. Nebo jenom si jenom odběhl, takže ještě se vrátí. Diversiamo un po', come si dice in francese tergiversare. takže budeme trošku teď protahovat čas, aby jsme... A nebo ne? Dobrá, dáme slovo panu poslanci Dafovi, aby zareagoval na ty podněty, které zde zazněly. Ano, děkuji. Já jsem. Eh, já musím říct, že tyto přerušené rozpravy k takto důležitým věcem mi připadají velmi problematické. Hmm, také protože výbor tomu potom nevěnuje náležitou pozornost. Ale dobrá. Pokusíme se tedy s tím nějak naložit. Já akceptuji, že nám tady nejde o to, abychom nějakým způsobem zakonzervovali legislativní názor výboru co nejdříve v rámci procesu. Já bych určitě nechtěl nutit politické skupiny nebo poslance k tomu, aby eh, to, co si myslí nebo své názory a stanoviska již jednou provždy vytesali do kamene. Je to samozřejmě průběžný proces, který vyžaduje určité zamyšlení, konzultace a také určitou míru flexibility. Jestliže chceme zlepšit kvalitu eh, zákonodárství a jestliže chceme dosáhnout konsensu mezi co nejvíce politickými stranami. Toto by podle mě mohla být právě reakce na to, co říkal pan Messerschmidt. Kdybychom jednoznačně trvali na tom, že každý jednotliv, každé jednotlivé hlasování bude probíhat tím jmenovitým způsobem a bude se zveřejňovat, tak eh, to by podle mě mohlo mít eh, poměrně omezující a represivní dopady na eh, manévrovací svobodu poslanců. Ale pan kolega je samozřejmě velmi bystrý a tudíž ví, že já nejsem proti nebo mm, ne, ne, nebráním členům výboru, aby si vždy vyžádali jmenovité hlasování v tom kterém případě. Nicméně já osobně jsem spíše chtěla, aby se to vždy týkalo tedy konečného hlasování u toho, kterého legislativního balíčku tady v samém závěru legislativního procesu. Ale nemělo by to nějak ovlivňovat průběh rozhodování v rámci jednotlivých výborů. protože by určitě bylo nevhodné, kdyby to mělo vyvolávat nějakou hrůzu, nějaký teror u poslanců. Podle mě toto je mm, prakticky realizovatelné. Máme tady elektronické hlasování, máme tady tato zařízení v celém parlamentu a umíme s tím pracovat. Takže eh, já myslím, že Gerald Hefner a já se shodneme na eh, tom, že tyto procesy vypracovávání legislativy jsou velmi citlivé a delikátní. Děkuji mnohokrát. Takže tímto uzavřeme rozpravu, nebo možná určité zamyšlení nad tím, co navrhuje pan kolega Dav a tím jsme připraveni na hlasování zítra. Takže já tímto eh, končím toto jednání, dáme si pět minut přestávky a následně zahájíme jednání koordinátorů. Děkuji. Okay, thank you very much. Eh, Madame Gourmay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 takže chcete nějak velmi rychle nám tady načetnout tu povahu pozměňovacích návrhů, které máte na zítra? Takže tímto ruším ukončení, které jsem vyhlásil a znovu jednání zahajuji, abych mohl dát slovo paní poslankyni Gurmaj, která si tady přeje pohovořit o pozměňovacích návrzích, které se, o nich se bude hlasovat zítra. Já jsem neslyšela maďarský překlad, ale celkem jsem rozuměla vaší italštině základě výměny dopisů, tak jak je to uvedeno v pozměňovacím návrhu k, k návrhu rozhodnutí. To, ten, to slyšení by se mělo odehrát potom na půdě toho výboru, který je příslušný v dané věci a organizátoři by měli mít schopnost oslovit poslanci, kteří mají uh, Eh, vliv na přijímanou, eh, přijímanou legislativu. To se týká v životního prostředí, ekonomiky a dalších věcech. Mnoho, mnoho z vás podporuje toto řešení. Žádný jediný výbor nemůže tvrdit, že je v pozici, aby všechna tato slyšení eh, měl na své půdě konkrétní zkušenost petičního výboru, které jsou tam ta slyšení činěna po, podle případu podle potřeby a ta, ta ukazuje, že vlastně tento petiční výbor již měl obdobná slyšení. A co se týče pozměňovacího návrhu, tady bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli k k práci na této zprávě, zejména předkládání pozměňovacích návrhů. Já jsem skutečně vděčná, protože jsem měla za to, že každý z vás, který se vyjadřoval, chtěl vyjadřoval se proto, aby ta zpráva byla kvalitní, kvalitnější. Takže jsem si vzala všechny vaše návrhy a návrhy k srdci. Ne všechny mohly být zapracovány do kompromisních pozměňovacích návrhů, a to proč? Pro, eh, protože si myslím, že jsme, eh, proč tedy jsem takto postupovala, že jsme eh, musíme být partnery, ale pokud jsou tady řešení, která jsou neslič, neslučitelná s praxí či s administrativními postupy, a to by měla být řešeny na právě změnou jednacího řádu a kolegové naposled vysvětlili, Eh, jak to potom bude fungovat v práci, i když ta myšlenka na počátku se zdá dobrá, například místo předsedu a myslím si, že jste mi skutečně pomohli dosáhnout lepšího eh, řešení. Dále je potřeba, aby organizátory těch, organizátoři těchto slyšení měli dostatečnou autonomitu, jakým způsobem chtějí svoji iniciativu prezentovat na eh, tom jednání. My sami chceme autonomii, chceme, po, chceme poradu, ale Chceme být nezávislí. Eh, jde o to, aby měli pocit, že mohou řídit nebo být, ovládat tu diskusi. Co se týče standardního jednání či řádu, tady se část vě, věnuje konferenci předsedů výborů, které má zajistit efektivní organizaci těchto slyšení. Chci zopakovat, že to je podle mého názoru ta profesní a profesionální úroveň. Zatímco parlament zatím nemá, pokud nebude mít parlament žádnou výzvu ke slyšení v rámci eh, občanské iniciativy, pak to musí sám zorganizovat eh, a je to konference předsedů výborů, která právě tyto věci projednává a tato zkušenost pak může být skutečně eh, užitečná proto, aby se určil výbor, který, kde se bude konat to slyšení. V souladu s zavedenými postupy a v souladu s některými pozměňovacími návrhy navrhuju, že podle doporučení před této skupiny, která rozhodne o tom, která je uh, který výbor bude příslušný a e, také konference předsedů výboru zajistí, aby komise zajistila zastoupení na nejvyšší politické úrovni. Navíc také navrhuji, aby předseda delegoval na místo předsedy své povinnosti z tohoto plynoucí. Vy jste mě na tuto myšlenku přivedli e, ide, eh, myšlenka toho jedinečného otestování testu je, zůstává v tom návrhu, protože se zdá, že toto není předmětem jednacího řádu, ale doufám, že se z toho vyvine zavedená praxe, která bude zároveň obsahovat prvek flexibility. Doufám, že se mi podařilo dovyřešit všechny otázky či pochybnosti, co se týče obsahu mé zprávy. Pokud máte ještě nějaké obavy či otázky, ráda na ně budu reagovat a, a z vaší vlastní zkušenosti víte, co to znamená pracovat na takové zprávě a já jsem se snažila dosáhnout takové schody, která by byla přijatelná pro všechny strany, ale naším hlavním cílem byla optimální organizace veřejných slyšení, tak aby zohlednili potřeby evropských občanů obecně řečeno tedy doufám, že toto bude ten přínosný výsledek a děkuji vám za vaše velmi profesionální příspěvky, které přispěly k dobré zprávě. Děkuji, ale teď již skutečně musíme ukončit schůzi výboru a přistoupit k jednání koordinátorů. Také přišla paní Regnerová, která je spravodajkou eh, k lepší legislativy, naše stanoviska, ale bohužel skutečně není čas, abychom dále pokračovali. Takže paní poslankyně, je mi líto, ale vaše stanovisko již teď nemůžete přednést, ale můžeme si stanovit hůtu pro pozměňovací návrhy, a to sice 31. května. Takže jestliže souhlasíte, následně se tady můžete k tomu stanovisku vyjádřit na schůzi v květnu. Vidím, že paní poslankyně souhlasí, takže pokud k tomu již nikdo jiný nic nemá, Chtěl bych teď již skutečně doopravdy ukončit schůzi výboru. Dáme si pět minut pauzy a následně hned začne schůze koordinátorů. A děkuji a děkuji také paní Regner.